Euh, Drazí kolegové, předtím než předám slovo paní Georgievové, chtěla bych připomenout, že co se týče bodu 18, lhuta pro pozměňovací návrhy je 26. května v poledne, to znamená zítra v poledne. Nyní se dostáváme k velmi důležitému bodu našeho programu. Je to prezentace priorit humanitární pomoci na rok 2012. Jsem velice ráda, že mohu opět přivítat na našem výboru paní komisařku Kristalinu Georgievovou. Téma naší diskaze je strukturovaný dialog o pracovním programu komise na rok 2012. Vy si jistě pamatujete, že rámcová dohoda, která byla podepsána mezi Evropským parlamentem a komisí v říjnu 2010, umožňuje parlamentním výborům ehm, hovořit o iniciativách, které by chtěli realizovat a komise potom je může převzít následující rok. Komise zatím ještě nevypracovala svůj pracovní program na roku 2012. Bude se o tom diskutovat s paní komisařkou a bude se diskutovat o oblastech, které by se měly eh, jaksi zohlednit příští rok. Po uzavření našeho jednání výboru koordinátoři vyvodí důsledky nebo nějaké dopady z této diskuze s paní komisařkou a potom rozhodnou o doporučení, které budou eh, postoupeny předsedům výboru z hlediska jejich názoru na tento program pro rok 2012. Takže nyní bych chtěla předat slovo paní Georgiovové. Máte slovo. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně, paní předsedkyně, vážení členové tohoto výboru, dámy a pánové, milí kolegové, velice mě těší příležitost, že se, by se dnes mohla vrátit do vašeho výboru a velice mě těšila výměna názoru, které jsme doposud uspořádali a také vítám vaši konstruktivní pomoc, protože jsem tu byla naposledy v říjnu. Byli jsme svědky uh, povstání v arabském světě, ale také jsme byli konfrontováni velkými krizemi, eh, konfliktem v Libyi, krizi eh, na pobřeží Slonoviny, eh, potom ta katastrofa v Japonsku a je tu ještě velmi mnoho pokračujících krizí a konfliktů, jako je Súdán, Střední východ, abych uvedla alespoň několik oblastí. A více než kdykoliv jindy tyto katastrofy a krize si vyžadují posílenou politiku EU eh, pro reakci v nouzové situaci Eh, jako v Jemenu eh, eh, uprchlíci z Barmy do Tajska na okupovaných palestinských územích. Evropská humanitární pomoc opravdu představuje značný rozdíl pro desetitisíce lidí, kteří vědí, že Evropa je síla, která usiluje o dobro, že se postaráme o nejzranitelnější lidi a že představujeme eh, podstatné hodnoty, které umožní, aby svět byl lepším místem pro život všech. A v okamžicích jako nyní a z těchto důvodů bych chtěla eh, učinit přeskum eh, našich legislativních nástrojů a zajistit změnu vzhledem k těmto změnám. My jsme si vytyčili čtyři priority posledně, jsme o nich diskutovali. Bylo to posílení kapacity v případě katastrof, je to rámec pro humanitární pomoc EU, stanovení dobrovolných humanitárních statutárních sborů. Dovolte, abych začala eh, řízením v případě krizí a katastrof. Je tu dostatek eh, důkazů o tom, jak je to důležitá oblast. Eh, dovolte mi jednu vtipnou historku, kterou jsem si v letošním roce zvláště zapamatovala tento rok eh, jsem měla cestovat v březnu do Asie, abych se zúčastnila mezinárodní eh, simulace reakce na eh, zemětřesení 7,5 stupně reakce na tsunami. Já jsem opravdu odcestovala do Asie, do Japonska, kdy vznik vznikla eh, velice silná tsunami a eh, jaderná katastrofa, protože zemětřesení bylo 9,2 a eh, bylo to mnohem horší než naše simulace nejhoršího případu. Tedy na tomto základě jsem přesvědčena o tom, že musíme urychlit implementaci uh, Eh, sdělení, které se zabývá reakcí eh, na katastrofy a naše členské státy to jednomyslně podpořily. Koncem tohoto roku provedeme revizi mechanismů nástrojů civilní ochrany s cílem, abychom posílili kapacitu reakcí na katastrofy. Eh, všechny zainteresované strany v červnu budou eh, hovořit o předběžných výsledcích šetření a posouzení dopadů. Eh, návrh stanoviska eh, vašeho výboru bude zapracováno do zprávy paní Gardiny. Chtěla bych eh, zajistit nejvyšší úroveň ambicí a budu velice vděčná parlamentu za vaši podporu. Vy jste projevili značnou vedoucí roli v této oblasti a doufám, že takto budete postupovat i v budoucnu nač klademe velký důraz, je zlepšení efektivity kolektivní reakce Evropské unie, abychom zajistili, že správný typ pomoci se eh, dostane za velice krátkou dobu na správné místo. Chceme zlepšit efektivitu vynakládaných prostředků eh, zejména vzhledem k současnému stavu rozpočtu a protože eh, chceme aplikovat dobrovolný přístup, chceme nabídnout pobídky členským státům, aby měli eh, prostředky v rezervě, proto eh, chceme při setkání hovořit o nutnosti rezervních nákladů. Dále je třeba zlepšit zviditelnění všech těchto reakcí na případy katastrof. Toto zaměření na posílení reakce na katastrofy musí jít ruku v ruce s prevencí a připraveností na řešení katastrof. V okamžiku eh, katastrof je zapotřebí projevit solidaritu a zmírnit dopady těchto událostí. Proto pokračují jednání, abychom učinili, co je v našich silách, abychom zlepšili připravenost eh, na eh, zmírňování katastrof v příštím roce a já se tím budu opravdu zabývat, protože víme, že každé euro investované do prevence může ušetřit 7 eur eh, z nákladu na odstraňování škod a rekonstrukci. Dovolte, abych se zmínila o našem rámci humanitární pomoci. Uskutečnili jsme eh, prostřednictvím sdělení eh, z prosince 2010 implementaci Evropského víceletého akčního plánu. Evropský parlament eh, přispěl eh, zprávou paní Stiflerové z vlastního podnětu a eh, závěry byly přijaty minulý týden. Dohodli jsme se, že zbývá se zaměřit na význačné cíle a musíme zakotvit humanitární politiku do zásad humanitární pomoci, odlišit je od eh, zahraniční pomoci a podařilo se nám identifikovat tři široké oblasti, oblasti, které si zasluhují pozornost, konzistentnost humanitárních akcí, posílení přínosu eh, k vybudování mezinárodního humanitárního systému. Eh, ráda bych se krátce zmínila o těchto třech oblastech. Není pochyby o tom, že efektivita pomoci je nesmírně důležitá eh, když jsou značné potřeby a nedostatečné zdroje, tak je třeba vynaložit každé euro, abychom eh, byli efektivnější. Chceme mít lépe koordinovanou reakci sdílení závazku, lepší dělbu práce, abychom ne čili tak, že eh, mnozí budou vynecháni tedy z této pomoci. A rád ráda bych se zmínila o tom, které konkrétní kroky jsme učinili tímto směrem. V tomto kontextu hovoříme o rozdělení nařízení humanitární pomoci, to, co je plánováno na rok 2011. Máme nařízení z roku 96, eh, které také dobře slouží, ale byl tu značný impuls pro další vývoj. A máme článek 214, který se Lisabonské smlouvy, který se týká právního základu jak byl, jakož i přijetí evropského konsensu. Musíme tedy provést inventarizaci toho, co to všechno pro nás znamená a posoudit eh, rizika a přínosy tím, že se tedy otevře tato legislativa musíme eh, rozvíjet dále humanitární pomoc, ne ji snižovat a proto bych ráda zdůraznila, že zvolíme jasný přístup, eh, jak posunout dále toto nařízení. Zahájíme konzultace během příštího měsíce s partnery humanitární pomoci s eh, členskými zeměmi, také s Evropským parlamentem. Eh, vítáme posouzení dopadů, které povede naši další činnost. A pokud se toho zhostíme správně, potom očekávám, že návrh komise tohoto nařízení nebude před začátkem příštího roku. Chtěla bych vás požádat, dopřejte nám te, tento čas, abychom eh, to připravili dobře. Eh, tato eh, revize legislativy se odlišuje od finančního balíčku, který se týká příštího financování Evropské unie a já se k tomu každou chvíli dostanu. Eh, druhá oblast eh, která se týká přeskumu v polovině období, se týká konzistentnosti evropských humanitárních akcí protože když eh, respektujeme mandát humanitární pomoci, potom musíme zajistit konzistentní eh, reakci na evropské úrovni a důležitá je potřeba vytvořit eh, v eh, jasné propojení mezi rozvojovou pomocí a humanitární pomocí. Je v naší odpovědnosti, abychom zajistili, aby lidé, kterých se dotknou přírodní nebo jiné katastrofy, získali pomoc, která plynule eh, vyústí v zmírnění následků a v další rozvoj. Nám nejde jenom o záchranu životů, eh, protože lidé se ocitají do hrozných eh, skutečností, podmínek, když ta pomoc končí. Z tohoto důvodu vy pracujeme s vlastními nástroji a naši partneři se také snaží eh, nalézt cestu pobřeží slonoviny, eh, nám ukazuje, jak zvolit celostní přístup eh, směrem k rekonstrukci a rozvoji spolu s komisařem Pibalksem jsme si uvědomili, že toto eh, propojení, tento tým musí být v centru naší eh, pozornosti a že musíme vytvořit politický rámec, který nám dovolí eh, flexibilnější politické zásahy. A chtěla bych se zmínit o větší přínos k humanitárnímu systému. Máme dárce humanitární pomoci a máme samozřejmě závazek abychom se plně uplatnili a ovlivňovali eh, mezinárodní agendu humanitární pomoci. Eh, pan Mitchell jste byl v včera na návštěvě a já plně sdílím ústřední cíl, který vyplynul z tohoto přeskumu. Potřebujeme eh, lepší stanovení cílu a osobně se domnívám, že bychom eh, se kolektivně měli snažit o proces na základě eh, společenského konsensu v souvislosti s plněním cílu milénia, abychom řádně řídili humanitární pomoc. Nás mě budou velice zajímat vaše vstupy a v tomto případě máme úžasnou příležitost. E, příští rok to bude 20 let o vytvoření e, ochy úřadu a je to 20. výročí a my se nedíváme jenom do minulosti, ale zejména do budoucnosti a chceme posílit program humanitární pomoci Priority jsou tedy vytvoření eh, dobrovolného sboru eh, humanitární pomoci. Víte, že dobrovolnictví je velkým závazkem. 25 lidí eh, starších 15 let jsou nějakým způsobem do dobrovolnictví zapojeny a budeme to zažívat stále znovu, že v případě katastrof jsou lidé ochotni pomoci druhým. Přijali jsme sdělení v roce 2010 kdy bylo skonstatováno, že zahájíme pilotní fázi, která nám eh, v roce 2011 pomůže, abychom eh, vytvořili eh, dobrý sbor dobrovolnické pomoci. Ke konci června bude pilotní fáze eh, plně rozvinutá a na základě eh, poznatků, které si z pilotního projektu odneseme, budeme potom pokračovat v roce 2012. Poslední, ale rozhodně neméně důležitá priorita je eh, posílení soudržné politiky. Máme za sebou dek dekády, kdy se snižovaly ceny potravin a nyní zažíváme vzestupný trend cen potravin se změnou klimatu, s eh, různými tlaky. Není žádný důvod očekávat, že bychom se eh, tomu mohli vyvarovat. Potravinová bezpečnost pro eh, chudé eh, obyvatele planety jsou důležitým tématem, proto se angažujeme v otázkách modernizaci eh, úmluvy o potravinové pomoci. Mohu vás informovat o tom, že usilujeme o tuto úmluvu. Dosáhli jsme značného pokroku v základních otázkách této úmluvy, aby potravinová pomoc se stala nástrojem, který by byl oproštěn od lobbyzmu a e, míst místní úsilí místních eh, obyvatel. Eh, my jsme eh, se obraceli na ostatní země, jako na Kanadu, která je tedy na naší straně. Bylo velice těžké přimět USA, ale ty učinili již také první krok. Další důležitou otázkou je výživa. Chtěli bychom opět eh, posílit tuto politiku, tento program. Chtěla bych poděkovat parlamentu za to, že také projevujete zájem o téma výživy. Kolegové, kteří se zabývali eh, rozvojem eh, to také sledují. Paní Gabriela Zimmer se zabývá také otázkou výživy. Závěrem bych chtěla říci, že vedeme tuto diskuzi na bázi víceletého finančního rámce. Komise předloží své návrhy koncem června. Návrhy interinstitucionální, aby bylo možné na tomto základě zahájit eh, interinstitucionální jednání. Proč jsem přednesla naše priority? Jsme konfrontováni se značným tlakem eh, na eh, financování naší práce. Náš rozpočet jasně nepostačuje rok co rok musíme využívat rezervy a žádat o další prostředky. já vycházím z filozofie finanční odpovědnosti a zastávám filozofii obezřetnosti, zejména když se to dotýká lidí doma. A já se zaváži, že budeme přistupovat k rozpočtu takto, abychom zajistili objektivní financování, který uměřeně respektuje eh, eh, historické trendy a potřeby lidí. Je to miliarda eur ročně a musíme také zajistit, abychom měli eh, velice střetně koncipované rezervy, kterých můžeme eh, využít, když jsou překročeny naše kapacity. A to se stalo v uplynulých devíti, deseti letech. A všude, kde jsem byla, v našich zemích, členských státech, všude, kde pomáháme, byl, jsem si jasně uvědomila, že Evropa si získala respekt vlastních občanů. 80% podporuje naši práci a občanů, které postihly krize nebo katastrofy na světě. A je to proto, že e, podporujeme hodnoty solidarity, že děláme správnou věc. Ale ve světě, který je stále zranitelnější a složitější, eh, je třeba učinit eh, ty věci, které mohou zajistit stabilitu a bezpečnost pro naše občany. Děkuji vám eh, a je budu vám k dispozici. Já dám slovo poslancům. Nejdříve dám slovo sama sobě a sama se požádám, abych byla stručná. Pani komisařko, vy jste mě trochu předběhla ohledně toho, co jsem vám chtěla položit jako otázku. Je pravda, že já si myslím, že bychom měli navrhnout revizi nařízení ohledně humanitární pomoci z roku 96. Tato revize by měla proběhnout z hlediska evropského koncesu k evropské pomoci. Myslíte si, že některé členské státy by mohly být v pokušení vrátit se k některým principům a cílům a změnit je? A jaké je propojení mezi naléhavou pomocí, znovu budováním? Samozřejmě tyto snahy jsou vždy omezeny, e, přestože je tady politický závazek. Ta úvaha by se měla zaměřit také na flexibilitu a komplementaritu finančních existujících systémů v té fázi přechodu, tedy mezi tím naléhavým stádiem e, k stádiu rozvoje. Jak vypadá reflexe na úrovni komise z hlediska budoucích finančních perspektiv? a z hlediska přeskumu nařízení ohledně humanitární pomoci. A na závěr, vy jste zorganizovala první zasedání konzultace s partnery s cílem připravit legislativní návrhy, které by změnily civilní ochranu EU. Vypadá to tak, že členské státy jsou spíše nakloněny vytvoření eh, kapacity reakce Evropské unie, která by se vlastně opírala o částky, ke kterým by se zavázaly členské státy. Otázka, která, kterou si kladu v této souvislosti, je, jak zajistit používání dobrovolní pomoci. Některé členské státy se vyjádřily ve prospěch jaksi atraktivních opatření, například automatické spolufinancování dopravních prostředků a tak dále. Takže teď bych přešla na další otázky, možná dvě, tři otázky. Paní Krety, máte slovo. Děkuji. Chtěla bych vám poděkovat, vážená paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla. Je velice důležité vést tento strukturovaný dialog a velice si ceníme, že jste nám k dispozici jménem eh, rozvojového výboru a jeho členů ze sociální demokracie bych v otázce chtěla zdůraznit náš eh, návrh na humanitární pomoc v roce 2012. Jsou tady opravdu velice dobré myšlenky a ráda bych eh, je trochu i rozvinula. Ve sdělení z roku 2010 o reakci EU na eh, katastrofy, o civilní Eh, obraně a dalších aspektech navrhovaných na rok 2012. Eh, tady jsou uvedena eh, pravidla pro kapacity civilní obrany a pro předvídatelnost a plánování kapacit při užívání mechanismů civilní obrany, jakož i nástroje pro koordinaci pro eh, řízení zásahu v případě velkých eh, katastrof. My jsme pro eh, implementaci Evropského konsensu z roku 2007 a pro zlepšení monitorování humanitárního konsensu a pro zavádění specifického školení a výcviku pro diplomaty, členské státy, vojenské útvary, ale také Evropskou službu vnější činnosti. Šíření strategie evropského přístupu k humanitární pomoci je v tomto smyslu důležité. V návrhu komise eh, na rok 2011 eh, v rámci koordinace se navrhují opatření, jako například um, aktiv přenesené pravomoci, jakož i poskytování finančních prostředků. To všechno musí být dostatečně flexibilní, aby bylo možné reagovat na finanční uh, potřeby. Legislativní návrh uh, složky dobrovolníků v humanitární pomoci je oblast, která se musí omezit na přírodní katastrofy a na působení v přechodových oblastech, kdy pak je třeba přejít k rozvojové fázi této pomoci. Strategie EU pro snižování rizik a zásahy v případě přírodních katastrof Eh, jsou další důležité body. My vám předáme eh, návrh jménem naší skupiny a eh, spolu s vaším programem doufám, že i za pomoci sekretariátu chceme na příští rok navrhnout zásahy v tragických situacích v nových státech. Tady vlastně myslím, že pouze Kypr eh, splnil své závazky. Mm, je to možná také trošku otázka kultury v našich zemích. Musíme zvýšit povědomí o rozvojové akci v těch eh, nových členských státech. A možná bychom mohli v některém z nových států zorganizovat eh, setkání v budoucnosti a věřím, že naši kolegové pochopí důležitost, aby i tyto země eh, dodržely své závazky. Tam myslím, že třeba v severoevropských zemích je úplně jiný smysl uvažování než v tomto, této části regionu. Děkuji. Děkuji. Nyní bude hovořit paní Keller. Děkuji. Děkuji, to je vlastně jenom Kypr, protože je to v rámci ODA, jak se na to díváme trochu jinak. Já bych chtěla také poděkovat paní Georgievové, že se zde dostavila a že nás seznámila s plánem práce. Jsem také velice ráda, že již pracujete na této otázce, co se udělá v případě katastrof. A chtěla bych vědět, zda máte nějaký plán v podobě sdělení nebo eh, podobně, abychom viděli nějaký výsledek této diskuze nebo abychom se mohli nějakým formálním způsobem také zúčastnit. A dále eh, bych chtěla vědět, zda v loňském roce, když jsme měli mnoho katastrof, zda se nám podařilo se z toho poučit, eh, kdy můžeme říci, něco bychom měli v budoucnu udělat jiným způsobem podobně. A také jsme diskutovali o Libyi a také se objevila otázka, zda spolu s vojenskou ochranou by neměla kráčet ruku v ruce i humanitární pomoc. Co si myslíte o tomto případě? Souhlasila byste s takovýmto návrhem či ne? A nakonec hovořila jste o efektivitě a o budoucím setkání. Domníváte si, měli jaké priority, jaká témata by přitom měla být diskutovaná z hlediska humanitární pomoci? Děkuji. Pan Svensson. Uh, Děkuji, paní předsedající To je opravdu vždycky velice povzbudivé eh, poslouchat paní komisařku. Děkuji vám, že jste mezi nás přišla. Já opravdu mám rád tu větu o solidaritě, když jste říkala, musíme Eh, posunout humanitární pomoc dopředu a ne dozadu. To, co jste řekla o koordinaci mezi humanitární pomoci a více eh, dlouhodobě orientované pomoci, bylo také zajímavé. Já bych se chtěl zeptat, paní komisařko, eh, zda můžete trošku více rozvést konkrétní plány koordinace a flexibilitu různých typů pomoci EU, aby bylo možné překonat určitou propast, protože existuje propast mezi humanitární pomocí a rozvojovou pomocí. A e, my chceme odstranit negativní důsledky takové propasti. Děkuji. Madame Georgieva, je vous propose de... Paní Georgievo, můžete, prosím. Děkuji za otázky i komentáře, které zazněly. K tomu bodu, o kterém hovořila paní Stiflerová. Máme nařízení z roku 96, kde eh, je, které stále ještě dobře funguje. My si uvědomujeme, že z hlediska principu cílů, metod implementace je to dobré nařízení. Samozřejmě, že můžeme ještě pokročit dopředu z hlediska institucionálního vývoje, z hlediska přizpůsobení se změně ve světě. Dovedeme si představit nové dárce, nové úkoly před námi, ale musíme to dělat opatrně, protože kdykoliv něco zahájíte, může se ukázat, že to je možnost ke změnám, které nejsou nutně konstruktivní a nevedou nutně dopředu. V současné době v některých členských státech vidíme, že z celé řady důvodů potenciálně dochází k riziku ehm, v oblasti eh, humanitární pomoci. Musíme mít totiž přístup, který se opírá o potřeby. V, humanitární, eh, v humanitárním společenství je velice jasné, co to znamená, ale pro mnohé lidi není úplně jasné, co to přesně znamená. Znamená to, že eh, jsme slepí před nebo nerozlišujeme politické eh, názory, náboženské rozdíly. Jediné, co nás vede, je utrpení lidí. Když takto postupujeme, tak my, Evropané, dosahujeme dvou velice důležitých cílů. Za prvé, samozřejmě pomůžeme lidem, kteří pomoc potřebují. A to je velice důležitý přínos pro tyto lidi i pro stabilitu a bezpečnost ve světě. Ale druhý cíl je, že dáváme příklad druhým. To přesně je příklad humanitární pomoci. Humanitární pomoc není politický nástroj, není to nástroj k ně, dosažení nějakých cílů nebo k dosažení změny názorů. Je to mm, snaha pomoci lidem v nejtěžších okamžicích, kdy pomoc potřebují. To je princip, který musíme chránit. Já e, jsem byla velice ráda, když jsem viděla jednu věc. Před pár dny jsem byla v Rusku setkala jsem se tam s ministrem pro naléhavé situace a s ministrem zahraničí a já jsem řekla eh, Rusům, že humanitární pomoc nemůže být politická a oni mají své vlastní eh, těžké zkušenosti z minulosti. Takže když se ptáte, jaké tady, jaká tady jsou rizika, toto je riziko, asi největší riziko. A Eh, já myslím, že prostě některé, někteří jsou v pokušení všecko smíchat dohromady, rozvojovou pomoc, humanitární pomoc, investice, všecko dohromady a říkají, že to bude účinnější, když to bude všecko dohromady. A oni to dělají uh, upřímně pro dobrý cíl, ovšem asi, jak víte, eh, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. A my chceme věnovat ten potřebný čas tomu, abychom eh, věděli, že když eh, budeme přeskoumávat toto nařízení, že to děláme opravdu s velice jasnou strategií a že víme, kum, kam se chceme dostat dál, paní Kretu. To je vlastně právě takové již eh, směřování k roku 2012. V roce 2011 jsme si stanovili určité Eh, cíle, které nám možná neumožní toto náležitě zpracovat. Pokud je o flexibilitu a komplementaritu existujících nástrojů. My samozřejmě pracujeme neutrálně a nezávisle, ale fungujeme jakožto celek evropských závazků ve složitých situacích. A tady komplementarita eh, je především s nástrojem pro stabilitu, s rozvojovou pomocí a v tomto rámci nástroj pro stabilitu je relativně flexibilní. Můžeme snadno propojit to, co děláme my a co dělají oni. Není to tak, ovšem u velkých investic do rozvojové spolupráce. Taková příprava projektu, rozvojových projektů, zabírá hodně času. A tady, tady právě narážíme na určitou tu mezeru. V ideálním světě, který si můžeme představit, by bylo dobré, kdyby tam bylo nějaké přechodné území, možná nějaký nástroj nebo prostě současný nástroj eh, nám totiž umožňuje, kdybychom chtěli eh, prodloužit trošku ten finanční prostor Eh, také trošku směrem do rozvojové činnosti. A myslím, že paní Kretu a také, myslím, pan Svensson se ptali, jak můžeme v této oblasti lépe postupovat? A má odpověď zní. Závěry, které já jsem si eh, vyvodila, říkají, musíme nejdříve vytvořit finanční prostor na té, na té straně rozvoje, tedy financování rozvoje s větší flexibilitou a rychleji. A za druhé, potřebujeme vytvořit eh, určité tlaky, určité podněty a eh, zejména, eh, abychom umožnili odborníkům pracovat společně, například společné posouzení Eh, které je teď právě prováděno, což je velice dobré v eh, situacích katastrof, že všichni se sejdou a my eh, se sejdeme v plánování a pak potřebujeme dále definovat, jak budeme postupovat v implementaci. A já bych řekla, že se to týká obojího. Já jsem nejdříve působila v oblasti rozvojové činnosti a teď pracuji na humanitárním aspektu. Lidé eh, v rozvojové činnosti si myslí, že humanitární eh, odborníci to jsou lidé na naléhavé eh, situace, ale nerozumí otázkám, jako je odstraňování příčin chudoby a Zase eh, lidé v humanitární oblasti si myslí, že jejich kolegové v rozvojové činnosti jsou příliš pomalí a nejsou dost flexibilní. Já říkám, že bychom na vysoké úrovni měli pracovat tak, abychom posilovali společné cíle v těch zranitelných situacích, protože o to tady jde postkrizové situace, eh, situace po katastrofách, to všecko by na, na úrovni vedení mělo umožnit oběma eh, složkám se setkat. A právě na toto téma jsme zpracovávali rozvojový, rozvojovou zprávu o zranitelných státech. To byl třetí bod, že potřebujeme eh, takto společně postupovat v těch zranitelných situacích a musíme být schopni věci posuzovat na tomto základě. Finančně za to pro vás, pro naše občany, eh, já představuji odpovědnost, že to, co vydáme na humanitární pomoc, eh, to jsou peníze věnované na záchranu eh, lidských životů. Ano, já to nemůžu použít na školství pro děti. Tři roky později někdo řekne v kanceláři pana Píbalce, že je třeba ty děti eh, vzdělávat. Já na to odpovídám, to nejde. Eh, musíme společně věci plánovat, eh, musíme naše odborníky dát dohromady, vyškolit je, vytvořit z nich týmy a musíme říci, to, to chceme, to dosáhnout společně. V současné době máme 60 milionů z humanitární eh, pomoci a další peníze z rozvojové pomoci a toto je velice eh, dobrý okamžik, abychom spojili své činnosti. Co přesně to znamená? Eh, hotovost za práci. Ano, já chci, aby lidé dostali potraviny. Za to je třeba platit. Ne, že dám peníze jen tak, dám je za práci ty peníze. A Dejenujeme to na rozvojové projekty, které mají specifické cíle. To jsou situace, kde skutečně můžeme pokročit před v této oblasti. Pokud jde o legislativní návrh pro posílení e, kapacitu reakce na situace katastrof, co můžeme udělat? Musíme kráčet na dvou nohou. Za prvé, působit tam, kde eh, není zapotřebí legislativní návrhu, například vytvoření eh, Centra evropské reakce na katastrofy. A tady máme některé eh, týmy pro naléhavé situace, tady není zapotřebí legislativního návrhu, ale vytváří to platformu na základě, kde můžeme pokročit vpřed k integraci schopností našich členských států. A za druhé potřebujeme také legislativní návrh. Když se na vás obrátíme, tak říkáme, toto máme k dispozici e, závazky z našich členských států a tady e, jsou určité mezery a tady tak navrhujeme, jak odstranit e, tyto mezery. Jednak s určitými podněty, jako například náklady na dopravu nebo Eh, určité poplatky za služby, nebo i tím, že máme určité, určitá aktiva eh, vlastněná společně. Eh, já to ještě přesně nevím, protože jsme ještě detailně věc nespracovali, ale až se na vás odbrátíme, budeme velice potřebovat vaši podporu u takové koncepce. Čili my vytváříme systém, který by měl fungovat. 93% našich lidí nám řeklo, že chtějí, aby Evropa v případě katastrof jednala jako celek a my chceme reagovat na tuto výzvu. A ještě otázka paní Kretu eh, o dělbě práce eh, s službou vnější pomoci v případě velkých katastrof. My jsme vlastně ta první reakce. Dojde ke katastrofě a můj tým je tam jako první. Poskytujeme humanitární pomoc, civilní obranu a pokud je to nutné, vytváříme určitý koordinační mechanismus pro členské státy a když jde o katastrofu mimo EU, tak se samozřejmě napojíme také na službu vnější pomoci, je-li tam například eh, politická nebo obraná dimenze, tak tam je jejich úloha. Několikrát, mnohokrát jsme to udělali, proto mám důvěru v tento postup. Já vím, jaká je naše úloha, jaká je naše role. Dnes dopoledne v AFETE jsem dostala otázku Eh, měl by být, mělo by být pouze jedno místo na krize, reakce na krize, mělo by to být centrum, eh, kde jsou také eh, otázky politických krizí, obrané cíle, vojenské krize a podobně. Na základě toho, co jsem viděla v členských státech, ve Spojených státech, v Rusku, v dalších zemích? Odpovídám nikoli. Potřebujeme mít koordinační systém pro civilní obranu a humanitární pomoc. Tak, to funguje normálně. Lidé, kteří si sednou eh, kolem stolu eh, na takovéto téma, tak to reagují jako první. Potřebujeme také eh, krizové centrum pro vojensko-obrané aspekty, kde máme na ně určitý kontakt, kde také mohou, můžeme, mohou zasednout tam, kde je zapotřebí vojenské reakce. Když si vzpomenete, tak prezident Obama, když sledoval tu akci proti Bin Ladenovi, to bylo v Bílém domě. Ale pak ještě by další a možná míly daleko ve FEMA, kde jde pouze o humanitární otázky a pomoc v případě naléhavých situací. Takže USA mají určité složky, které zasahují v případě katastrof a to je řízeno právě eh, touto USAID, eh, kde má sídlo FEMA. V našich členských státech Ti, kdo se organizují, ti, kdo organizují řízení krize eh, v například Francie, Itálie, tak tam má zvláštní sídlo eh, ministerstvo zahraničí, zvláštní sídlo, eh, civilní ochrana a ta má také přístup do toho druhého sídla a do toho druhého centra. Zase oni naopak k ním, takže to funguje Eh, oběma směry. A my si myslíme, že to je správný postup, kterým bychom měli i my postupovat. Souhlasím, že musíme mít více školení a vzdělávání, zejména eh, lidé jsou pro nás velice důležití, eh, vojáci, lidé, kteří působí v rozvojové činnosti. My jsme tak zaplaveni krizemi, my lidé jsou zaplaveni. Já sama jsem zaplavena. Eh, den má pouze 24 hodin, v týdnu jen 7 dní a eh, to je takové omezení. Tady se dotýkáme otázky zdrojů. Eh, svět se změnil a krize a katastrofy jsou složitější ve větším počtu a chceme-li odvést tu práci, musíme být na to připraveni a musíme udělat ještě více. Hovořili jsme o přeskumu nařízení, o časovém harmonogramu, o dostatečné flexibilitě. To všechno jsou naše hlavní cíle. Když ztratíme flexibilitu, tak lidé umřou, protože nebudeme schopni vyřešit tu situaci a každá krize je odlišná. dobrovolníci. Ano, tady jsme velice opatrní, jak postupovat. Chceme, být, eh, chceme mít jistotu, že to, co navrhneme, opravdu eh, vyplní tu mezeru a naplní ten cíl. Snížení rizik katastrof, ano, to je určitě naše priorita pracovat na tom. A tady je také legislativní priorita a přijdeme se sdělením o připravenosti eh, v této věci. A já velmi vděčně přijímám váš eh, návrh, eh, který se týká nových eh, členských států. Tím spíš, že také oba příslušní komisary jsou z nových členských států. V Bulharsku například nechoďte tam s 0,15%. To vám mohu říci, a oni už trošičku, trošičku pokročili, už se malinko e, zvýšili v tom procentu, i když ještě nedosáhli e, svého závazku. Výsledek e, diskuse, teď se dotýkám otázky paní Kellerové, poučení z loňského roku. Po každé velké krizi věci hodnotíme a říkáme, co to znamená, co bychom měli dělat jinak, z čeho se poučit. A to se snažíme odrazit i v legislativním procesu, v organizaci naší práce. Celá řada poučení eh, eh, budou eh, zohledněna v Centru pro reakci na katastrofy. To všechno jsou poučení z minulosti. Když se mě zeptáte, co já osobně jsem si vyvodila jako poučení, tak jedno poučení je, že když fungujeme ve eh, složité krizi, tak rozhodně musíme koordinovat situaci s členskými státy. Evropa musí eh, jednat jako jeden celek, protože nemůžeme kritizovat druhé eh, za koordinaci. Nemůžeme kritizovat OSN, když nejsme schopni se sami skoordinovat uvnitř EU. To je naprostá nutnost. Za druhé, musíme vždy eh, pečovat o ty nejzranitelnější, což nejsou nutně ti, co mají nejsilnější hlas. Eh, nedávno jsem byla na okupovaných územích v Palestině a musím říci, že 62% eh, západního břehu to je oblast, která nedostala dostatečnou pozornost. Tam jsou nejzranitelnější lidé Eh, beduínská, eh, beduínské společenství. A my v humanitární pomoci máme ještě další cíl. Vždy se postarat eh, o ty nejzranitelnější. K ním se musíme dostat. Za ně nikdo nemluví v těch vyšších sférách moci. Je na nás, abychom je našli a postarali se o ně. A další věc, kterou jsem se poučila v loňském roce, i když to zní triviálně, očekávejte neočekávané. Myslete na nemyslitelné. Protože to se může stát. Ve Washingtonu jsem hovořila o katastrofách a řekla jsem, byla jsem 14 měsíců na tomto postu a hovořila jsem o tom, že je třeba Eh, představit si jakou jakoukoliv katastrofu, snad ještě kromě eh, toho, že by kometa narazila na naši planetu. A eh, já jsem za těch 14 měsíců opravdu viděla celou řadu těch různých katastrof. Člověk si myslí, že viděl to nejhorší a stane se něco ještě horšího, v Japonsku třeba. A musím říci, já se omlouvám, že to tak rozvádím, ale eh, neměla jste se mě na to ptát, protože to ve mně spouští celou řadu úvah. Velice důležitá věc je uznat, že spolupráce eh, není jednosměrná z, rozvojov, z rozvinuté země směrem k rozvojové země. To už neplatí. My jsme v tom jednom světě a potřebujeme rozvíjet spolupráci jako dvousměrnou činnost. A ty například nedávno Austrálie, Nový, Zíland, Nový Zéland, Japonsko, Spojené státy. To jsou velmi rozvinuté země, které v poslední době byly velice postiženy velkými katastrofami. Japonsko. Japonsko eh, například nevědělo ani, jak přijmout eh, pomoc. Takže práce je tu pro nás hodně. Pokud jde o Libii a vojenské eh, rozmístění, naše pozice je velice jasná. My v humanitární pomoci bychom se opírali o vojenské prostředky, požádali bychom o vojenské prostředky až jako poslední věc. Co to znamená? V Libii máme stále ještě přístup je to obtížné, ale máme tam přístup a proto eh, se neopíráme o EUFOR. Kdybychom ztratili ten přístup, eh, tak pak by bylo na místě požádat eh, o pomoc EUFOR. Je tady celá řada věcí, kde pod civilním velením můžeme mít vojenskou podporu, například pro evakuaci zraněných případně i našich vlastních občanů eh, z Libie, nebo poskytnout humanitární pomoc v Pakistánu, eh, do, dodat tu pomoc, předat ji do rukou civilních um, složek, které ji budou distribuovat. U EUFOR je jedna věc, kterou stále opakuji. Musíme uznat, že mandát EUFOR se omezuje nebo je omezen um, rezolucí OSN kde je řečeno, že musíme zajistit přístup pro humanitární pracovníky, protože rozmístění vojenských složek by bylo velice omezené. Co by to znamenala? Miserata například. Jak pomůžeme miseratě, když nebudeme mít eh, na místě eh, možnost zajistit bezpečnost celého tohoto města? A my jsme vděční za to, že Spojené národy eh, schválili rezoluci, která zajišťovala nebo která žádala o záchranu lidských životů v Bengází. Ale jakmile máme eh, ten přístup, musím udělat vše, co je možné, abychom se o to opírali vojáci, vojenská pomoc až v poslední instanci. A vy jste se také ptala na eh, efektivnost. Já jsem nerozuměla té otázce. Nebo to možná můžeme si probrat společně ještě po zasedání. Já jsem přesně nerozuměla té vaší otázce. Teda, leda, že byste mi to chtěla ještě znovu vysvětlit. To byla otázka účinnosti pomoci setkání na to téma, co si myslíte, jestli si myslíte, zda humanitární pomoc by měla být také jednána. Z hlediska humanitární pomoci máme tady dvě velké věci, které se týkají účinnosti. Jednak je to eh, vícečetnost eh, poskytování pomoci mezi nevládní organizace, různé agentury, jak vytvoříme lepší spolupráci mezi všemi těmito aktéry, eh, jak rozdělíme práci, aby nedocházelo ke zdvojení práce Eh, aby prostě mnoho aktérů nedělalo to tež. A za druhé, pro nás je velice důležité eh, klást si otázku, jak tu, naši, eh, jak tu naši pomoc můžeme takto napojit také pak následně na rozvoj. A pak je tady samozřejmě otázka odpovědnosti, odpovědnosti, odpovědnosti. Jak to změříme, jak víme, že ten postup je nejúčinnější. Například 1,1 miliardy eur využijeme a 140 e, milionů lidí například dostane od nás e, potraviny, vodu, přístřeší a e, vlastně tímto měříme účinnost, efektivnost a otázka koordinace, to je napříč všemi těmito aspekty rozvoje. Merci beaucoup, je vais... Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu Garencovi. Děkuji. Myslím si, že nejdříve musíme říct, že obor paní Georgieve je velice účinný. Evropa je velmi zastoupená, má reakce. A moje otázka překročí tak trochu toto konstatování. Z povahy věci vyplývá, že musíte mm, jak si osvědčit eh, velkou schopnost reakcí, protože katastrofy jsou nepředvídatelné. Já bych chtěla ale hovořit o katastrofách, které se dají předvídat a kterých se můžeme mm, obávat a připravovat se na ně dlouhodobě. Hovořím zvláště o problematice hladu. Kladu si otázku, jaká jakou přidanou hodnotu může mít Evropská unie v této oblasti. Použiji příkladu. Západní Afrika. Problém potravinové nezávadnosti musí být řešen na regionální úrovně. A když se podíváte na úrodu v Nigeru, ta je dostačující pro e, tuto zemi, tak e, si můžete uvědomit, že to je prostor, e, kde je volný oběh tohoto zboží. A samozřejmě eh, Nigerie je velká kupní síla, takže může vstřebat většinu tohoto produktu. Může tedy z Nigeru eh, v podstatě odvést obrovskou část eh, této úrody. Takže teoreticky tady máte soběstačnost, ale v praxi řízení těchto zásob je takové, že se nedaří uspokojit ty elementární potřeby z hlediska výživy. Já bych postupoval velice pragmaticky a připomněl bych, že předtím, než první kolóni vstoupili na tuto zemi v Sahelu, byla politika skladování potravin, která vždy počítala se třemi roky sucha, které šly po sobě. Takže pokud máte tyto zásoby, zásoby můžete se vyhnout jakékoliv potravinové katastrofě. Do toho, co říkám, musíme tedy eh, zasadit eh, prvek úspor z množství na národní úrovni. To samozřejmě nestačí. Potřebujeme regionální úroveň. A vzhledem k tomu, že Evropa je jediným aktérem. Možná, že Francie a Spojené eh, království nebo Německo jako velké země by také mohly pokrýt celý region, ale v každém případě Evropa je ten aktér, ten subjekt, který je schopen intervenovat jako regionální subjekt. Jakým způsobem tady budete postupovat? Tady je nutné strategické partnerství, je nutné aby se sledovala situace z hlediska potravin v tomto regionu, to znamená 16 nebo 17 zemí tohoto regionu by to mělo odsouhlasit. A pokud tomu tak není, pak musíte tuto pravdu vyjevit velice brutálně, pokud se to nebude akceptovat v rámci dobře definovaného partnerství z hlediska podmínek, které by mohly zabránit potravinové katastrofě, tak pak je nutné, aby ti, kteří toto odmítají, na sebe vzali tuto odpovědnost. Já nechci odpověď dnes, protože vím, že je tato odpověď velice obtížná, ale můj návrh je následující. Nebylo by možné provést simulaci mezi tedy vaším eh, odborem a odborem pana Pibalkse a pana de Guchta, abychom zjistili, jak postupovat, aby tato situace byla zabezpečena. Samozřejmě tím nezabráníme všem katastrofám, ale vyhneme se určitému počtu katastrof. A mohu vás ujistit, že v každém případě to nikdy nebude předvídatelné, protože takovéto katastrofy se neobjeví v televizních novinách, ale budete mít představu o tom, jak postupovat. Já si myslím, že by bylo vhodné zajistit tento přístup k této otázce. Bylo by možné zpracovat tuto strategickou úvahu a eventuálně připravit na příští setkání dokument, který by tak trochu vyjevil, jakým způsobem to analyzujete vy a také pan Pibalk a také partnerské země, kde chceme zabránit takovéto katastrofě. Byl to spíše komentář nebo návrh eh, pracovní metody. O to jsem chtěl obohatit tuto diskuzi. Myslím si, že to byl velice dobrý návrh. A nyní dám slovo paní Teotarus. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, velice si vážím práce, kterou realizujete a přístupu, který máte. Myslím si, že jsme stejně naladěni v mnoha oblastech. Také souhlasím s tím, že zavádění politiky do této oblasti je největším rizikem z hlediska humanitární pomoci. Ale neúplně s vámi souhlasím. Vy jste uvedla příklad pana eh, Baracka Obamy, který sledoval exekuci sama Ben Ládena. Ale co se týče humanitární pomoci a humanitárního aspektu, jediná věc, kterou jsme tady mm, zaznamenali, byla skutečnost, že toto tělo bylo vrženo do moře. Já si myslím, že to bylo velmi tvrdé. Pak je tady samozřejmě také klientelismus po, celá, po celé roky a šíření některých doktrín a učení. Víte, že se šířily knihy, kde se tvrdilo, že se Afričanům ubírá půda byli Afričané, kteří říkali, když jste sem přišli, měli jste v ruce Bibli, my jsme měli tehdy půdu a o několik let později jste vy měli půdu a my jsme zůstali jenom s Biblí v ruce. Je zde zapotřebí zavést nezávislý mechanismus, tak jak to navrhla paní Strifler, kde by bylo možné poskytnout humanitární pomoc v případě krize. Samozřejmě jsou také situace chronického hladu, to jsou věci, které se dají předvídat. Je zde určité riziko zavádění eh, politiky do humanitární pomoci. Pokud máte zemi, jako je například Kypr, a pokud eh, začnete popírat úlohu této země, a teď mám na mysli to, co řekla paní Keller, Kypr je okupovanou zemí. A to, co dělá Kypr, dělá proto, že se domnívá, že tak může postupovat. Děkuji mnohokrát. A znovu vracím slovo paní komisařce a pak už uzavřeme, protože nikdo další se nehlásí o slovo. Um, Přijímám pozvání pana Karsena, abychom se vrátili k projednávání tohoto tématu. Neděláme dostatek. Máme určité návrhy potravinového programu, máme představu, jak pomoci nejslabším zemím, aby sloučili svou kupní sílu, aby eh, byly brány vážněji na trhu a to nemají být restrikce pro eh, dovozy potravin ano, ale s výjimkou eh, humanit humanitárních služeb, takže učinili jsme některé kroky v loňském roce, kdy opravdu hrozilo vypuknutí hladomoru v Nigeru, Mali, na severu Nigerie, v subsaharské Africe, ale to nefungovalo v št- ve zprávách jste neviděli katastrofické zprávy, protože jsme předpokládali, že dojde k tomuto problému, byli jsme na něj více připraveni, byly zásoby, ale máte pravdu, je třeba se na to dívat eh, z více hledisek. Vlastně jsme začali přemýšlet o tom, jak zajistit bezpečnost potravin eh, spolu s panem komisařem Píbalskem eh, a také chceme do toho zapojit pana de Kurda a opravdu se k tomu eh, vrátíme, zvážíme to. Příklad, eh, jak prezident Obama sledoval tu akci, to byl možná takový ten nejlepší eh, příklad pro ilustraci, ale není to k smíchu. Existují politické i vojenské operace, Eh, ale eh, operace zachraňující život nejsou to též. Já jsem vlastně velice hrdá na to, že komise učinila rozhodnutí, že právě pan komisař Píbalsk a já eh, působíme na těchto místech protože my můžeme postupovat objektivněji a vnáší to do toho eh, trochu jiné postavení, když působíme v oblastech, kde se v minulosti staly věci, které se stát eh, neměly. A souhlasím s vámi, když chceme, aby nás lidé brali vážně. Nestačí zajistit správné lidi, finanční prostředky, ale je třeba eh, stát se svými zásadami a <clears throat> to je přesně i náš závazek. Děkuji. Další zasedání eh, rozvojového výboru se bude konat v Bruselu v úterý 14. června od 15 hodin do 18.30 a ve středu Eh, od 9 do 12.30 a pak ještě také od 15 do 18.30. Děkujeme paní komisařce, že přišla na toto zasedání a eh, velice konstruktivní zasedání. Děkuji paní Georgieve a brzy nashledanou. Alors, euh, cette réunion se termine. Naše zasedání tedy tímto končí. Budeme pokračovat eh, za zavřenými dveřmi a budeme vést eh, eh, výměnu názorů s paní Malon z DG Echo z Evropské komise o opětovném jednání úmluvy o humanitární pomoci z roku 1999. Prosím, odejděte ze sálu potichu. A v tomto bodě mohou zůstat v sále pouze poslanci, jejich asistenti, eh, také pracovníci politických skupin a pracovníci sekretariátu Evropského parlamentu a také rada a komise. Prosím všechny ostatní osoby, aby sál opustili potichu, abychom mohli pokračovat v práci. Děkuji za pochopení.